Good afternoon to you all. Dobré odpoledne vám všem. Dobré odpoledne. Yeah, a warm welcome to you all. Srdečně vás dnes vítám na tomto zasedání výboru pro rozpočet 14. října. První bod pořadu jednání je přijetí pořadu jednání. Pokud vůči němu nejsou žádné námitky, považujeme je tímto za schválený. Děkuji vám. Sdělení předsedy. Mám jediné. Rozhodnutí koordinátorů z 30. září můžete najít ve vašich složkách a pokud vůči nim nejsou žádné námitky, tak i tato rozhodnutí budeme tímto považovat za schválené. Děkuji. A za třetí schválení zápisu z 14. 24. září. Pokud zde nejsou žádné námitky, tak tento zápis rovněž považujeme za schválený. Děkuji vám. A přecházíme k hlasování. Nejdříve obecný rozpočet na rok 2020, všechny oddíly. A na úvod si otestujeme naše hlasovací kartičky. Zahajuji hlasování. Hlasujte, prosím. Ano, děkuji. Končím hlasování. A? Ano, takže test uspěl. Děkuji vám.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 13. Kdo je pro? Pozměňovací návrh číslo 13. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Kompromis 2. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Přijato. Kompromis 5. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis 6. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis 9. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 39. Kdo je, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Kompromis 15. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 41. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Kompromis 7. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 47. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis 8. Kdo je pro? proti, Drželi se, přijato. Pozměňovací návrh 54, kdo je pro? Kdo je proti? Nikdo není proti? Přijato. Kdo se, zdržel se někdo ještě? 55. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Pozměňovací návrh 57. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 58. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Přijato. Pozměňovací návrh 59. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Přijato. Šedesát pět. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Zamítnuto. osm. Kdo je pro? proti, zdrželi se, zamítnuto. Pozměňovací návrh 69, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 10, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 75. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 77. Kdo je pro? Proti? Eh, pardon, zdržel, pardon. Takže <laughs> teď kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 79. Kdo je pro? proti, zdrželi se, zamítnuto. 82. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Chcete to ověřit? Dobře. Zahajuji hlasování. Hlasujte, prosím. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Omlouvám se, říká pan předseda. Komentáře bez mikrofonu, asi nějaký problém s kartou. Tak ještě jednou se omlouvám, říká pan předseda.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 Pozměňovací návrh 85. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Ověříme to. Zahajuji hlasování. Hlasujte prosím, zda jste pro, proti nebo zda se zdržujete. Hlasování je skončeno. Je to přijato. Ty další odpadají. 89. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis 11. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Přijato. 98. Kdo je pro? Kdo je proti? Toto bychom měli ověřit. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. To je, při, je to přijato. Kompromis 12. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis 13. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Přijato. 105. Kdo je pro?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 Pozměňovací návrh 111. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Sto dvanáct a 113 To identické, hlasujeme společně. Kdo je pro? Sto dvanáct a třináct. Jsou to identické návrhy. Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. AFET 17. Kdo je pro? Proti? Držel se? Přijato. AFET 19. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 115. Lagos. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítno to. 116. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 118. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Toto ověříme elektronicky. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Přijato. Avko 6. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 121. Kdo je pro? Kdo je proti? Drželi se, přijato. 122. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Sto dvacet sedm. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 128. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 129. Kdo je pro? Kdo je proti? Ověříme to. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Zamítnuto. 130. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. To 32 je prý stažen. 133 s ústním pozměňovacím návrhem. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 134. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Teď eh, body odvodnění 1. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Přijato. Dvojka. Kdo je pro? proti, zdrželi se, ověříme to. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni, končím hlasování. Přijato. Tři, kdo je pro? Proti zdrželi se, přijato. A teď přecházíme na závěrečné hlasování. Budeme hlasovat jmenovitě. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. A je to přejato. Gratuluji paní Holmajer a také paní Aider Gadia Zabal Rubial. Máme ještě pár eh, poznámek. Na 16. října a 7. listopadu je plánovaný Eh, trialog a na plenárce se bude projednávat tato věc příští týden ve Štrasburku 23. října a také první dohodovací řízení se má konat 4. listopadu v 5 hodin odpoledne v parlamentu. Teď se dostáváme k bodu 5. Právě jsme obdrželi návrh nařízení rady, které se týká právě bodu 5. Rada schválila tento návrh dnes a ten návrh byl rozeslán poslancům. Ty změny, které jsou tam, jsou velice drobné, nejsou nějak podstatné, takže navrhuji, abychom rovnou přistoupili k hlasování aby se potom na plenárce mohlo hlasovat o všech opatřeních týkající se plnění financování rozpočtu v souvislosti se stoupením Spojeného království z Unie. Budeme hlasovat elektronicky, kdo je pro. Tak ještě tedy jednou připomínám, jedná se o jmenovité hlasování. Budeme hlasovat. Hlasovali všichni. Děkuji. Končím hlasování. A je to schváleno. Děkuji. Bod 6. Rozpočet na rok 2019, oddíl 3 komise. navrhuji panu Havardovi, abychom hlasovali o těch třech věcech. Máme zde DEC 16, DEC 17, DEC 19. Děkuji, pane předsedo. Máme zde tři transfery, o které jsme žádáni. Eh, tak 16, tak 17, tak 19, ať už to zkrátka znamená cokoliv. Takže 16 je úplně nejdůležitější, jedná se o globální transfer, nebo to takzvaný globální transfer a dochází k němu většinou každý rok. Je to neutrální v dopadech na rozpočet, takže nemusíme ani navyšovat, ani snižovat rozpočet. Eh, tento eh, jedná se o přesun z, z rozpočtové linie 26 a 105. Jedná se to CEFu, Galileo, projektu EGNOS, eh, Erasmus+, plus a mm, dalších programů, kde k tomu provádění došlo rychleji, než se plánovalo a dochází tedy k redukci na eh, v, linii, v rozpočtové linii 105, kde naopak to provádění projektu je pomalejší a eh, tam Třeba to, tam se to týká ozbrojených programů, uh, Horizontu 2020 a některých dalších projektů. Na, máme zde také podpůrný dokument, kde je schrnutí všech transferů. Celkem je to 1 miliarda 77,6 milionů eur. Je to opravdu velká částka, ale v podstatě se jedná o Mm, nějakých 0,73 všech plateb, které byly na rok 2019. Tento globální transfer je větší než v loňském roce v rámci MFF. Asi víte, tak už se dostáváme ke konci tohoto víceletého finančního rámce a proto ty platby narůstají. Ve dvou oblastech bychom ale žádali ještě komisi o další komentáře. Za prvé, taková obecná otázka. Jsou tyto platby a tyto transfery mají nějaké dopady na platby v rozpočtu v roce 2020 a také, jaký to má dopad na konec tohoto víceletého finančního rámce. A dále oblast eh, obraného průmyslu Evropské unie, tam byly rozpočtové orgány žádány, aby měly k dispozici prostředky už na začátku roku 2019, ale podle článku nebo podle textu a člán, strany 4 zatím nebyly ještě ža- podepsány žádné grantové dohody. To znamená, že ten projekt se posune minimálně do roku 2020, takže může komise k tomu ještě mm, podat podrobnosti a může nás ujistit, že tento program, který je na dva roky, bude využit, bude vyčerpán. Pane předsedo, já bych také doporučil, abychom schválili tento globální transfer. Děkuji. Ještě mm, jsou k tomu otázky nebo komentáře od ostatních poslanců? Není k tomu nic, takže můžeme přistoupit k hlasování. E, nebo ještě možná se zeptáme komise, může se k tomu komise vyjádřit? Děkuji, pane předsedo. Děkuji zpravodaji za podporu, kterou vyjádřil tomuto důležitému transferu. A položil jste nám dvě otázky. Ta první byla obecná, jaký bude mít dopad, ten, ten, jaký bude mít tento transfer dopad na výši prostředků na platby na rok 2020. No tak obecně řečeno, schválení tohoto přesunu peněz nebude mít dopad na celkovou výši plateb na rok 2020, protože vlastně v roce 2019 to bude neutrální nebo zneutralizováno, takže to bude zneutralizováno v roce 2020. Díky tomuto transferu budeme moci lépe čerpat, nebo bude celkově lepší provádění v roce 2019. Eh, nebudou zde nějaké nevyčerpané prostředky v rámci přímého řízení. Budeme mít také prostředky i pro sdílené řízení. Díky tomuto transferu budeme schopni také přesunout ehm, více těch ehm, přidělených prostředků na rok 2020. Ale tato operace by měla být neutrální, takže není důvod nějak měnit ty celkové částky, tak jak jsou v návrhu rozpočtu. Pak jste ještě byla konkrétnější otázka, ta se týkala toho evropského programu hmm, obraného průmyslu. Ano, je to pravda, tento program je plánovan na dvo, dva roky. 19. března toho roku byl tento program schválen. Bylo eh, zveřejněno devět výzev k podávání návrhů a původní eh, uzávěrka eh, pro předkládání návrhu byla 9. srpna, ale protože se jedná o velice složitý, komplikovaný program, tak ti potenciální žadatelé i jejich členské státy si vyžádali, aby došlo k prodloužení až do 28. září, takže došlo k prodloužení té lhuty. Komise pak měla dostatek času posoudit ty návrhy pos, um, a aby také mohla podepsat eh, ty smlouvy a zahájit první projekty. Takže teď očekáváme, že byste mělo být předběžné financování pro projekty v druhé polovině roku 2020, v druhém čtvrtletí roku 2020. Ale abychom eh, zabránili tomu, že se ta situace bude opakovat v roce 2020, tak už teď chce komise zahájit, už v lednu chce zahájit novou výzvu k podávání eh, nabídek. Takže první platby z, toho kola 2020 by měly být už eh, uvolněny velice pohodlně v rámci čtvrtého kvartálu 2020 a doufám, že jsem tím zodpověděl obě otázky pana zpravodaje. Děkuji. Ještě k tomu někdo chcete něco dodat nebo přidat? Vážený pane předsedo, já, jak už jsem říkal, navrhuji, nebo navrhuji, abychom schválili tento přesun prostředků. First of all, I... Tak se pustíme do hlasování. Tedy jedná se o Aha, ještě musíte prezentovat i ostatní dva dokumenty. Zatím jsem se vyjádřil pouze k jedinému, ale udělám to podle vašeho přání. Takže nejdříve budeme hlasovat o tom prvním. Jedná se eh, d 16. To je pro? Monday, sorry. Je pondělí, ano. Skutečně, omlouvám se. Končíme hlasování? Začneme znovu. Zdá se, že tady nastal malý zmatek. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Schváleno. Pane Howarte, máte slovo. Pane předsedo, DEC 17, to jsou požadavky o posílení nástroje evropského sousedství o 50,7 milionů eur a to e, se jedná opět o prostředky. Týká se to Maroka například, kde se snažíme chránit jak migranty, tak i hostitelská společenství občanskou společnost v Libii rovněž. Bude se to přesouvat zejména z mikrofinanční pomoci a z těch misí pozorovatelských voleb. Od komise určitě už členové se podívali na ty informace, kde je popsán nástroj sousedské pomoci jak v Maroku, tak i v Libii. A rádi bychom více podrobností rovněž snížení hlavy 2303 eh, 02 eh, třetí země. Komise nedostává návrhy odpovídající kvality, jak by se situace mohla zlepšit v tom smyslu, aby ty prostředky mohly být lépe distribuovány do budoucna. A podle toho, co uslyšíme, jinak navrhuji schválení. Dávám slovo komisi, říká předseda. Děkuji, pane předsedo, děkuji zpravodaji za otázky. Ohledně povahy aktivit, které budou posilovány prostřednictvím eh, NI. Nejdříve bych rád připomněl, že těch 50 7 milionů závazků a prostředků na závazky se budou týkat posilování či přispějí tomu severoafrickému okénku Afrického trastového fondu, pověřenského fondu, což eh, znamená, že komise naplní veškeré aktivity na rok 2019. Konkrétně vám to nyní vyjmenuji, co budeme financovat těmito prostředky prostřednictvím toho severoafrického eh, fondu svěřeneckého v Maroku. Se to týká ostrahy hranic v Libii, se to týká posílení ochrany zranitelných eh, migrantů a uprchlíků, kteří uvízli v zemi a zlepšování, zamezování svévolnému zadržování. Dále stabilizační úsilí a alokace eh, obcím a zranitelným skupinám obyvatelstva. Děkuji, říká předseda. Jsou členové výboru, kteří by se k tomu chtěli vyjádřit? Pokud ne, Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Pana Howarda, chcete se vyjádřit k e DEC 19? Ano, konečně, pane předsedo, máme zde žádost o přesun 530 tisíc eur, jako u závazku, tak i prostředků na krytí um, u e, Evropské agentury pro chemické prostředky a legislativu týkající se toho a tam to bude přesunuto um, z železnice to bude přesunuto na eh, řízení železnic a částečně se to týká i špatného propočtu eh, platu a odměňování. Je to nešťastné, ale stává se to. Navrhuji, nemám už otázky, abychom to schválili. Jsou nějaké komentáře k tomuto návrhu? Pokud nikoliv, tak eh, zahají hlasování. Hlasovali všichni, končím hlasování. Sváleno. Blahopřeji zpravodaji. Položka 7 na našem podařadu jednání. Jiné oddíly, přesuny prostředků v roce 2019. Děkuji, pane předsedo. Tady se jedná o EEAS a ECA. E Já vše uvedu společně. Za prvé, um, Úřad pro vnější činnost. Tam se jedná o přesuny prostředky, které se týkají úkolů EEAS a v tom návrhu se jedná o 2,302 milionu eur k posílení opatření pro personál a budovy. Pak rovněž na konference, zasedání a kongresy a jazykové služby. To je ta, ten třetí bod. Tedy Tady se jedná o přesun prostředku, který je výsledkem úspor. Jedná se tedy o nic, co bychom požadovali navíc. A v případě účetního dvora, tam se jedná o V, jednotě VAB13, tam jde, je 6 tisíc a rovněž 16 tisíc eur. A tady se jedná o auditní činnost. A článek 214, tam to vše je popsáno, technické vybavení a instalace. Pak máme VAB 14. Tady se jedná o přesun 4000 eur pro Eh, subskripci, která eh, posílí udržitelnost. To je síť lucemburských organizací a tyto prostředky pocházejí z 20, 29 jiné výdaje a budovy. Další přesun 15, 27, 20, 20 a název zní Výdaje na archivy a knihovny 10 tisíc eur celkem. Tam ten přesun pochází z úspor v linii 2103. Další přesun číslo 16 to je linie 2120, nábytek, mobiliář a jedná se o 30 tisíc eur. Po úspěšném projektu nové prostředí, nové pracovní prostředí a úspory pocházejí z rozpočtové linie 2300 a jedná se v podstatě o vybavení kanceláří. Navrhuji, abychom tyto čtyři předsuny schválili. Jedná se tedy o záležitost, která celkem eh, pět eh, pro EEAS a čtyři pro účetní dvůr a prosím hlasujte pro. Ještě někdo by se k tomu chce, chtěl vyjádřit? Pokud nejsou námitky, tak je tento přesun považován za schválený, tedy veškeré přesuny prostředků, jež popsal pan Fernandez. Blahopřeji zpravodají Bod číslo 8 politika týkající se budov, tam nemáme žádné složky, jimiž bychom se museli zabývat a tím tedy uzavřeme naše dnešní hlasování. A pokračujeme bodem číslo 9 pořadu jednání. To je rovněž politika týkající se budov, ale ani zde nemáme nic na programu, čím bychom se měli zabývat. Bod číslo 10. To je udržitelné partnerství v oblasti ryborobu, rybolovu mezi Evropskou unii a Gambijskou republikou a jedná se o stanovisko výboru pro rozpočet, zodpovědnému výboru pro tuto téma, což je výbor pro rybolov, které se musí vyjádřit k nařízení rady k legislativnímu návrhu bilaterální úmluvy mezi EU a třetí zemí, v tomto případě hovoříme o Gambii, v oblasti udržitelného rybolovu, včetně protokolu, který má zajistit finanční přispění z unijního rozpočtu. Nyní už s potěšením předávám slovo zpravodaji panu Šastelovi na krátké vyjádření a prosím všechny o pozornost. Pane Šasteli, máte slovo. Oui <laughs> Chers collègues. Kolegové, pane předsedo, právě se to řeklo, my musíme dát stanovisko příslušnému výboru pež týkající se eh, dohody mezi Evropskou unii a Gambijskou republikou trvající, eh, týkající se udržitelného rybovolu, stejně tak jako implementaci komise pověřila Eh, radu, aby vyjednávala eh, tuto dohodu a eh, finanční Prosím pěkně, mohli byste vyjádřit trochu respektu a úcty vůči řečníkovi? Takže dobře, eh, takže tato vyjednávání 18. Eh, října 2018 vyústily v novou smlouvu a tudíž v nový protokol. Je to tedy nová dohoda, včetně nového protokolu a pokrývají období od roku 2019 do roku 2024 a zatím se aplikují provizorním způsobem od doby podpisu. Tato nová dohoda by měla být aktualizována a zahrnuje společnou politiku Evropské unie v oblasti rybolovu, zejména co se týče vnějšího rozměru a měla by tvořit nezbytnou součást strategie rybolovu a jedná se o propůjčení dynamiky, ještě užší spolupráci mezi Gambí a Evropskou unii, aby se upřednostnila právě politika udržitelného rybolovu a odpovědného přístupu k němu, založeno samozřejmě na vědeckých stanoviscích, vědeckých hodnoceních. Jedná se tedy o vlastně takovou dohodu, kde mají užitek obě strany. Jednak to slouží aktivitám Evropské unie v zambijských vodách a zároveň podpora, kterou Unie přináší je právě pro rozvoj udržitelného rybolovu a máme tady 50 milionů eur ročně nebo 3,3 milionů eur pro dotyčné období, které již byly vynaloženy. A, e, e, bude to navýšeno na 270 milionů eur týkající se přístupu e, ke speciálním druhům ryb. A také se jedná o podporu příslušných rybolovných zařízení ale rovněž se také jedná uskutečňování sektorální politiky gambijského rybolovu na to 275 tisíc eur ročně. Tady se jedná o posílení kapacity Gambie eh, právě v oblasti rozvoje udržitelného rybolovu za zahrnutí určitého počtu parametrů. Je třeba potrhnout, že tato dohoda eh, slouží také cílům Unie v rámci demokratických principů. Máme tady článek 9 dohody z Kotonu, který je znovu zahrnut v této dohodě a týká se ochrany lidských práv. My já bych tady navrhla, abychom podali eh, pozitivní stanovisko, abychom schválili tedy toto rozhodnutí rady, které se týká uzavření dohody mezi Evropskou Evropskou unii a Gambijskou republikou, eh, včetně nového protokolu. Děkuji mnohokrát. Máte k tomu nějaké připomínky? No v tom případě bych jenom dodal, že eh, v tomto udělování souhlasu, když to není legislativní usnesení ze strany příslušného výboru, tak my můžeme vyslovit pouze doporučení pozitivní či negativní. To znamená, že z toho pro nás nevyplývají možnosti eh, dávat pozměňovací návrhy eh, a pozměňovací lhut, eh, pardon, a vstoupí to v platnost 6. listopadu. A teď tady máme další bod, který se týká uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci. Děkuji mnohokrát. Týká se to tedy Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci to je fond, který má podporovat lidi, kteří přišli o práci vzhledem eh, ke globalizaci, kteří tedy byli propuštěni. To je eh, takové vlastně doplňkové opatření, nenahrazuje to jiné fondy, mm, jedná se o fond, který nenahrazuje prostředky ve strukturálních fondech. To jde ruku v ruce. Tady v tom konkrétním případě se jedná o podporu zaměstnanců podniku Carrefour. Jedná se celkem o 1,732 milionů eur. A tento příspěvek, lépe řečeno tato žádost nejprve, je zaměřena na to, aby se podpořilo 1900 dalších zaměstnanců, kteří se budou, kteří budou podpořeni buď v rámci rekvalifikace, vzdělávání, aby bylo možné opět integrovat do trhu práce, ale jedná se tady také o opatření pro zřízení vlastního podniku, Eh, podpora pro založení startupu a tak dále. Zaměstnanci Carrefouru přišli o práci. Eh, hlavně z toho důvodu, že daleko více se začíná prosazovat elektronický nákup a eh, v těch supermarketech už se tolik nenakupuje. Zhruba 80 eh, podniků se to dotklo, tato situace, a zejména v tomto případě se to týká Valonska, tedy lidí pracujících ve, Valony, ve Valonsku. A domnívám se, že bychom měli podpořit tento návrh. V obdobných případech jsme to v minulosti vždycky tak dělávali. A Myslím si, že bychom 1,632 milionu měli uvolnit. Děkuji vám mnohokrát. Máme tady někoho? Ano, pane předsedo. To se zdá být jako velice vyzývavým projektem, ale my bychom rádi měli nějaké detaily, protože my chápeme, že velkou počelí velkým problémům. Stejně tak v rámci rozvoje modernizace a technologií my pravděpodobně podáme ještě některé pozměňovací návrhy, abychom tento projekt učinili relevantním ještě. Děkuji, pan Šastel. Děkuji vám, pane předsedo. Eh, samozřejmě já bych se chtěl připojit k názoru našeho zpravodaje. Myslím si, že velice jasně eh, objasnil tu žádost Belgie v důsledku propouštění více než dvou tisíc osob v Carrefouru a specificky se to týká, jak už tady bylo řečeno, jednoho regionu v Belgii. Týká se to 400 propušených eh, zaměstnanců, ale také 303 mladých lidí, kterým je méně než 23 let, kteří nemají žádné vzdělání a eh, kteří by mohli mít také možnost personalizovaného eh, servisu, aby se mohli vzdělávat, vyškolovat Mm, aby eh, každý z těchto 730 lidí, kterých se to týká, mohl dostat osobně tedy personifikovaný přínos. A paní Tyson, komisařka, vyjádřila, komisi, vyjádřila mm, solidaritu a mm, řekla, že je nezbytné prokázat, aby Evropská unie ukázala solidaritu právě v těchto oblastech. A e, v roce 2018 už ve Valony bylo 22% mladých lidí nezaměstnaných a proto je třeba ještě více zdůraznit nutnost víc vstříc této žádosti, protože to se týká zejména těchto 303 mladých lidí, kteří dostanou také e, profesní školení e, v oblasti výzkumu a zaměstnávání, takže mě velice těší, k jakému závěru došel náš pan zpravodaj. Děkuji mnohokrát. Chce ještě někdo k tomu něco říci? Není-li tomu tak? Komise? Ne? Dobře. Děkuji, pane předsedo. Já jsem tedy nechtěl hovořit k tomuto bodu, jenom chci samozřejmě poděkovat panu zpravodaj a dalším, kteří vyslovili svou podporu. Možná bych ještě eh, vyjasnil eh, tu osmnáctku, proč se tady divil kolega. Mm, eh, to bylo to číslo, která, které se týkalo převodu té částky. Pane Fernandesi, chcete to nějakým způsobem zhrnout, ne? No já chci poděkovat eh, za příspěvky a připomínám, že máme více případů mobilizace, které jdou stejným směrem. Také bych rád připomněl, že deadline pro předkládání pozměňovacích návrhů je 22. října ve 12 hodin. Děkuji. Jenom jsem chtěl dodat, že schválení nebo ne do rozpočtu s tím se počítá ve výboru pro rozpočet 6. listopadu. O tom budeme hlasovat. Děkuji mnohokrát a teď jdeme rovnou k bodu číslo 12. Paní Holmajer zmizela, ale ona se snad znovu objeví, takže si možná na vteřinku odpočineme. We have reached uh, point 12 Že jsme dospěli k bodu 12 na pořadu jednání týkající se Fondu Solidarita. Já jsem potěšen, že mohu dát slovo paní Holmajerové. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Tady se jedná o mobilizaci. Jedná se o Carrefour, vidíte mobilizace z Evropského fondu Solidarity pro Belgii za Carrefour, je to tak? Ne? Promiňte, já jsem měla špatnou stránku. Já jsem si říkala, že co je divné, teď já mám dělat fond Solidarity a tady najednou mám stránku s fondem globalizace, no tak já to prostě teď vemu jen tak z hlavy, jo? Takže v současné době komise zase se zabývá tím, do jaké míry se může Fond Solidarity používat flexibilně a diskutuje se o tom, zda by se došlo až k příspěvku 50 milionů pro platbu záloh, pro výplatu záloh, to je 10% a zda by potenciálně pomohlo, kdyby zálohy byly vyplaceny i výše, zda by to eh, jaksi měla být vyšší hodnota, tak vypadá teď současná diskuse, zda tedy potom by mm, podléhal ten fond větším nárokům, ale já osobně se domnívám, že eh, spíš hraje velkou roli komplikovaná procedura při Eh, ucházení se o prostředky při tedy eh, realizace žádostí. Eh, takže, jak bylo řečeno, zálohy 10%, maximálně 30 milionů eur a nelze překročit 500 milionů celkem. Z dosavadních eh, činů, kdy se to použilo z těch 32 případů do posud 15 žádostí dostalo, eh, dostalo výplaty. Většinou to byly menší částky. Celková částka pro výplaty činí zhruba 40 milionů. To znamená zlomek teoreticky dostupných zdrojů, které máme k dispozici. Proto my Eh, žádáme komisi, aby se přeskoumalo, zda současný systém výplat záloh je přiměřený a jaké konkrétní překážky zdržují státy od toho, aby používali tyto možnosti. Já sama jsem to zkoumala v mém vlastním regionu, eh, zkusila jsem takovou žádost ale musím vám tedy říci, že Tedy, abych to řekla eh, velice opatrně, je to nesmírně komplikované. A eh, potom eh, náš minister říkal, toto radši zaplatíme sami, než abychom prostě se museli prohrabávat takovouhle horou byrokracie. No, je to eh, skutečně, co se týče nároku, které musí země vynaložit, aby vyplnila tu žádost, je to opravdu nesmírně náročné, jako dát dohromady všechny ty údaje. A proto bych chtěla poprosit ještě jednou komisi, aby přeskoumala, zda by to nešlo nějakým způsobem za prvé zjednošit a za druhé, zda by nepomohl zjednodušené vyplácení záloh. Protože když třeba budou nějaké potopy, No tak to vidíme, tak to i slyšíme, že to znamená pravděpodobnost, že by potom vlastně k žádné povodně nedašlo, no tak to je asi dost směšné, ne, dost neuvěřitelné nebo nepřijatelné. To znamená, No, hlavně bych ráda viděla, jak to hodnotí komise a zda existují možnost ty žádosti alespoň trochu zjednodušit a udělat je méně komplikovanými. Děkuji, chce to někdo okomentovat? Není-li tomu tak? Tak se obracím na komisi. Yes, uh, thank you, chair. Ano, děkuji, předseda. Samozřejmě že tady máme ze strany paní Holmajerové takovou fundamentální otázku, zcela principiální otázku a tady, abych mohl odpovědět, tak to nejdříve musím prokonzultovat s DG Regio, protože ona cílí míří na podstatu systému udělování těchto um, záloh a pokud mi dovolíte, odpovím tedy později písemně. If it's okay with you, uh, Madame Holmeyer, I just... Uh, Pokud vám to teda, paní Holmeyer, tak to vyhovuje, tak to tak uděláme. A jinak eh, lhůta pro podování pozměňovacích návrhů je 22. říjen a pak se bude hlasovat zde na půdě výboru 21. listopadu. Děkuji vám. A bod číslo 13, to je výměna názoru týkající se politiky týkající se budov Evropského parlamentu. Jak si snad vzpomenete, na našem zasedání 24. září měli jsme s komisí výměnu názoru, která k tomuto tématu proběhla a nyní máme příležitost zabývat se politikou obdobnou týkající našich vlastních budov na základě dokumentace Eh, kterou máme k dispozici a proto vítám dva místo předsedy, kteří zde mají budovy a nemovitosti pod sebou, bohužel však ale ještě nedorazili. Budeme tedy muset mít chviličku strpení. Doufám, že pouze chvíli. chvíli. So the latest information... Informace z poslední chvíle. Pan generální sekretář Klaus Vele už je na cestě. Dva místo předsedové, kteří nám zase scházejí, pan Rainer Wieland a pan Pedro Silva Pereira. U nich nevíme, jak jsou nám vzdáleni a proto navrhuji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 Srdečné díky, pane předsedo. Pan místo předseda je stále ještě někde v zácpě a proto jsem byl požádán, abych vše uvedl a to udělám s potěšením. Dnes budeme hovořit o politice týkající budov na základě zprávy, kterou jsme vám předložili na konci posledního legislativního období. Možná ještě úvodem pár slov. V roce 2010 jsme měli první střednědobou strategii týkající se nemovitosti a tehdy bylo naším cílem vytvořit dostatečnou plochu, kancelářskou plochu pro nové poslance. No a právě minulý rok na konci legislativního období se nám to podařilo naplnit. V roce 2016 jsme převzali eh, budovu to je sice pouze eh, pronajímaná budova, ale máme tam mm, proběh, po proběhlé eh, renovaci tisíce míst a posléze jsme otevřeli Dům evropských dějin. V roce 2018 jsme zahájili provoz budově Martens. Tam máme střechu nad hlavou pro tisíc zaměstnanců, což rozhodně nám usnadnilo situaci. Eh, poprvé jsme vyřešili penzionální situaci takto, že se vše může odehrávat nedaleko Evropského parlamentu, že máme tedy naše zaměstnance takto blízko. No a v novém roce se začneme stěhovat do budovy Adenauer v Luxemburgu. Tam to bude změna generálního ředitelství, které se přestěhuje. No a těsně před letní přestávkou už má vše být spuštěno a 70%, tedy první fáze už měla by být uzavřena a 70% této plochy by už mělo být funkční. Všechny tyto cíle týkající se nemovitostí byly naplněny bez překročení nákladu a byly ufinancovány plně, ať už tedy plně uhrazeny všechny výdaje, případně máme k dispozici prostředky, které nám umožní k platbám přistoupit brzy. Na základě těchto aktivit a té úspěšné střednědobé strategie z roku 2010 bylo posléze možné v dubnu roku 2018 přistoupit ke schválení nové strategie s novými těžišti. Tam zcela jasně zaznělo a bylo stanoveno, že jakékoliv umožnění prostředků rozšířování kancelářské plochy už nebude obsaženo, protože tam už jsme své cíle naplnili a spíše jde o to, aby každý poslanec měl jednu kancelář plus prostor pro dva asistenty a ve Štrasburku poprvé po 40 letech máme kancelář jednu na poslance a jednu místnost pro asistenty, což bylo umožněno díky tomu, že i um, řízení zpráva rezignovalo na více než 300 kanceláří a ustoupilo poslancům. Nová strategie z dubna roku 2018 stanovuje nové priority. Těchto devět nových priorit týkajících nemovitostí a střednědobě zní následovně. Za prvé, renovace. V mezidobí jsme se už stali vlastníky eh, více než milionu čtverečních metrů nemovitostí a podle evropského zákonodárství eh, jsme eh, zavázáni či povinni renovovat, obnovovat 3 našich ploch každoročně, což v praxi znamená, že i Evropský parlament musí být podřízen této legislativě. Tedy v cyklu 33 let budou renovovány všechny naše budovy, všechny nemovitosti. A to pro nás znamená závazek stanovit si, ve kterém roce bude co renovováno. Druhé těžiště. Tam se jedná o rozšíření zkušenosti Evropa. To jsou takové, taková mini parlamentária. Máme už jedno v Bruselu, jedno v Lucemburku a třetí těžiště je umožnění řádného vedení trilogu protože v těch původních budovách eh, mm, to vlastně neexistuje, protože se původně trilog v této podobě neprovozoval, jak eh, se provozuje nyní. Vyjednáváme s radou o této záležitosti a tato tři těžiště, eh, těmi se chceme zabývat. U renovací. První velký projekt se týká budovy Spak tam se předsednictvo rozhodlo v posledním volebním období vypsat architektonickou soutěž. Tam to tedy v létě roku 2020 předsednictvo umožní na základě předložených návrhů schválit dodavatele a autora. Tam potřebujeme rovněž analýzu potřeb, k těm jsme už přistoupili, vedeme dialog s příslušnými službami a architektům, tedy kandidátům, předkládáme všechny tyto informace. Máme dvě varianty, o nichž uvažujeme. Buď zcela zásadní přestavba, anebo rekonstrukce. Záleží nám na tom, abychom měli nosné návrhy k oběma možným variantám, tak abychom podle toho, co se ukáže jako vhodnější, mohli rozhodnout fundovaným způsobem. Integrace a renovace se bude týkat rovněž protokolu, bezpečnostních prostor, chceme tam mít příslušné facility a i zlepšit zkušenost občanů. Prožitky tedy Experience Europe. Tam se jedná o výstavu malých parlamentárií sedm takovýchto parlamentáří buď už funguje, nebo v nejbližší době začne fungovat Helsinki, Ljubljana, Tallinn, to je kromě Bruselu a Lucemburku. Pak chceme Paříž, Řím, Dublin, Varšava a Praha. Tam můžeme vycházet z toho, že podle současných plánů ke konci současného legislativního období bude pokryta polova člen, polovina členských států. Předsednictvo se na svém zasedání tímto zevrubně zabývalo, podporuje tento koncept a je možné, že ještě nám trochu úkolů přidá. Co se týče prostor pro vedení eh, trilogů, tam jde o místnost 60 až 80 místy a kabiny minimálně pro pokrytí šesti jazyků pro tlumočení. Jinými slovy, naše těžiště zní zkušenost Evropa, tedy Miry Parlamentária, renovace a prostory provedení trilogu. Zabýváme se tím, budeme to sledovat po celé současné legislativní období a zároveň budeme i průběžně informovat tento výbor o tom, jak vše pokračuje. Děkuji, říká předseda a nyní předávám slovo panu Silva Pererovi. Máte slovo. Thank you. Děkuji za slovo, pane předsedo. Děkuji za to, že mám možnost vystoupit ve vašem výboru na dnešní schůzi. Jak víte, tak já jsem místo předseda pro oblast budov. Mám ještě určité sekunda, ale mám toho vlastně, je to jakási má sekundární odpovědnost, pan Jíle je primárně zodpovědný za tuto oblast, nicméně jsem velice rád, že s vámi mohu vést tuto debatu a těším se na plodnou spolupráci. Dnes máme jednat o pracovním dokumentu na rok 2019, který se týká politiky budov Evropského parlamentu. Já vás pouze tak trošku uvedu do kontextu tohoto pracovního dokumentu a pak se podrobněji vyjádřím o určitých právních základech, které se týkají našeho vztahu, našich vztahů, protože vím, že pro mnoho poslanců je to možná nová oblast, ehm, pokud, protože se staly pro ty, pro ty nové poslance, kteří se nově stali poslanci Evropského parlamentu, takže já navážu na tu už podrobnou prezentaci generálního tajemníka. Základní prvek celé strategie budov Evropského parlamentu je rozhodnutí z roku 1992, že Evropský parlament se má zaměřovat na nákup a že má mít vlastní budovy, vlastní prostory. Dnes je to tak, že Evropský parlament asi 80 budov, ve kterých sídlí vlastní my to považujeme za pozitivní rozvoj, pozitivní vývoj, protože jsme díky tomu ušetřili na nájmu, ale samozřejmě to také vyžaduje dlouhodobé plánování, týká se to renovací, údržby budov. V roce 2010 byla vypracována první střednědobá a dlouhodobá strategie pro oblast budov a v roce 2018 byl vypracován nebo schválen nový rámec politiky budov, který má směřovat až do období po roce 2019. Jaké máme priority? Máme zajišťovat adaptaci našich prostor k tomu, jak se vyvíjí eh, druh schůzí a typ schůzí, takže zaprvé je zapotřebí eh, vy, mm, mít nové prostory, nové kanceláře, nové jednací sály, které mají být přizpůsobeny trialogům. O tom už hovořil pan Klaus Vele. Za druhé to jsou ty speciální um, expozice Europe Experience, které mají být v našich kancelářích a také zlepšení bezpečnosti budov a také vzájemné propojení centrálních budov. Pak je zde ještě oblast renovace, to o tom asi víte. Renovace budov je jedna z takových hlavních výzev. Celá řada věcí se v tomto ohledu zlepšila. Zejména došlo ke zlepšení pracovních podmínek pro poslance i pro další personál teď mají, nebo poslanci mají nové kanceláře, máme také moderní zařízení těch kanceláří. Dochází k další adaptaci. Rovněž jsme modernizovali infrastrukturu, včetně třeba nábytku. Zároveň došlo k velkému zlepšení eh, některých těch barů a eh, také je, jsou zde nové bezpečnostní vybavení. A také, jak už jsem říkal, Máme zde ty styčné úřady, ty kontaktní úřady, kde přepravujeme expozice Europa Experience a navazujeme na úspěšné projekty, kterým je Parlamentárium a Dům evropských dějin. Také se provádí renovace budov v Lucemburku. Tam se to týká komplexu Konrad Adenauer, Samozřejmě čeká nás ještě v budoucnosti celá řada obtížných eh, úkolů. Za prvé renovace eh, budovy Paul Henry Spark a v budovu také asi, pardon, v budoucnu bude také zapotřebí asi renovovat všechny budovy v rámci Konrad Adenauer. Pak je zde ještě také celý ten program rozšíření Europa Experience, také je zde nové návštěvnické centrum, to, tam už se dochází do druhé fáze, ten projekt. Pak ještě probíhá debata o internalizaci údržby a také zde usilujeme o lepší eh, eh, o to, aby tyto budovy měly lepší ekologický profil. Je zapotřebí koordinovat zprávu eh, těchto budov, vycházíme z finančního nařízení a podle tohoto finančního nařízení je to tak, že každý orgán Evropské unie má rozpočtovému orgánu připravit pracovní dokument, ten o svých budovách, takže také z toho důvodu jsme připravili tento pracovní dokument o politice budov Evropského parlamentu na rok 2019. Bylo to vlastně to předchozí běro, které to připravilo. A v souladu s finančním nařízením je to tak, že každý projekt, který by měl mít výrazný rozpočtový dopad, tak tam musí eh, být eh, informová, tam musí být informace vůči Evropskému parlamentu a radě a to, ta informace musí být co nejdříve. To znamená, že o některých eh, těch projektech musíme podat oznámení Evropskému rozpočtovému orgánu. Je to vlastně takový zrychlený nebo včasný informační postup a v některých případech také musíme mít předchozí schválení. To znamená rozpočet, který mm, odpovídá té post, tomu postupu raného nebo včasného informování. Tam vlastně většinou je to v tom pracovním dokumentu, ale také je možné předložit ty informace rozpočtovému výboru třeba nějaké, při nějaké přile, při, pardon, při jiné příležitosti. A v některých případech je zapotřebí předchozího souhlasu. Tam eh, to se týká některých konkrétních specifických projektů. Pracovní dokument na rok 2019, tak tam jsme poskytli včasné informace. Týkalo se to těch eh, kontaktních eh, úřadů. Tam jsme informovali o tom, že v Praze, Varšavě a Stockholmu se připravuje projekt v rámci těchto kontaktních úřadů. Chystá se tam ten projekt Europa Experience. Také jsme vás včasně informovali o tom, že dojde k renovaci z bruselské restaurace pro poslance. Tam dochází k velice výrazné renovaci. Na jedné straně dojde ke snížení kapacity restaurace, ale na druhé straně naroste počet salonků takže dojde k zdvojnásobení počtu salonků v rámci té restaurace pro poslance. Nadále se pokračuje v renovaci vnitřního zařízení baru v eh, budově Astrid Luling. Všechny informace máte v naší zprávě. Toto byly hlavní informace, které jsem vám chtěl zdůraznit a, jak už jsem říkal, těším se na další diskusy. Děkuji. Pan Wieland, jak jsem teď obdržel zprávu, už je na cestě, ale navrhuji, abychom pokračovali naší práci. Takže teď dám slovo stálemu, nebo stále, za, za stále zpravodajce paní Keller. Děkuji mnohokrát za vaše prezentace. děkuji mnohokrát pana generální tajemníku, děkuji vám pane Vele, děkuji vám pane místo předsedo, pane Silvo Pereiru za eh, tuto připomínku kontextu. Ono je to tady dost specifické. Týká se to naší vlastní budovy. Naší vlastní budovy, kde pracujeme pro zaměstnance, pro poslance a pro uh, Eh, všechny asistenty a personál pracující pro skupiny. Eh, vy jste připomněli oba dějiny. Já si myslím, že je významné připomenout eh, tento kontext a chceme vám poděkovat, že jste nám dali k dispozici tento dokument. Ukážu ho na obrazovku kde se připomínají ty nejzásadnější prvky. Pravdou je, že není příliš snadné Mm, eh, prostě vyznat se ve všech těch budovách a já jsem si velmi vážila toho, když jste řekl, pane Vele, eh, že jste řekl budova eh, pa, Pavel je špák, že jste prostě neřekl PHS, protože PHS je chemická zkratka. Několik otázek. Možná, že je příliš záhy na začátku tohoto legislativního období, ale chceme-li pokročit v tomto tématu, Zdá se mi, že máme málo informací o budově eh, Paul Henry Spack. A to je přitom velice významné téma. Vy jste připomněl, pane generální tajemníku, že se konal konkurs architektů, nebo který snad bude brzy zveřejněn. Tady bude zapotřebí prohloubené analýzy. Zda tedy eh, se přikloníme k možnosti renovovat nebo rekonstruovat. Nebylo by zapotřebí, pane předsedo, k tomuto tématu mm, abychom měli takový systém včasného varování, abychom mohli vše sledovat zblízka a rozhodovat vše na základě aktuálního dění? abychom věděli, jak se to má se základní zásadními charakteristikami politikami projektu. Jestli se jedná o to rekonstruovat anebo zbořit a postavit, eh, jak to vypadá prostě s těmi eh, hlavními mm, argumenty pro rozhodnutí. Mm, já si myslím, že tady prostě je ve hře stovky milionů eur, takže tady je důležité, abychom o tom měli dost informací. A teď Lucemburg. Vy jste připomněl Eh, ty významné práce, eh, s nimiž se počítá pro eh, Konrad Adenauer 2. I tady bych požádala nejenom pro mne, ale pr- pro kolegy, abychom dostali prvky týkající se informací o celkových nákladech budovy, a myslím, že tady byly také nějaké obavy z toho, jak pokračují práce. A potom tři města pro naše instituce, Brusel, Lucemburg, no tak třetí je Štrasburg. A já jsem neviděla žádné navržené práce nebo nějaké rozšíření budov nebo něco, tak si myslím, že jsem pochopila, že zasedání ve Štrasburku, kde máme přitom potíže, aby se tam dostaly všechny administrativní služby, ty jsou teda v open spaceu, v těch velkých kancelářích mm, a Dobře si pamatuji tu vaš, ten vaší odkaz, marži 3% každoročních nezbytných investic jako určité pravidlo, nebo jako to dobrý princip řízení, jak dobře udržovat budovy v dobrém stavu. To tolik tedy ke Štrasburku a teď Zkušenost Evropa. Myslím si, že to je téma, o které se zajímá celá řada našich kolegů, aby mohli sdílet s našimi občany, mladými i méně mladými, Eh, takovou parlamentní zkušenost. Kdybyste nám tedy, až nadejde ten okamžik, vy tady máte seznamy, ale všechno to šlo velice rychle. Kdybychom mohli dostat nějaké větší, jak si více informací o projektu a analýzách, jak to probíhalo v minulosti, já rozhodně nepochybuji o tom, že když se navrhuje, opakovat to, když se podíváme na rozhodnutí, na diskuze a tak dále, že to bude jistě významný zdroj, jak šířit eh, evropské přesvědčení. Eh, tolik tedy ty základní připomínky a doufám, že mi odpustíte, jestliže už jste představili nějaké elementy, které znáte víc než my, eh, kteří jsme sem přišli v novém legislativním období a tudíž máme celou řadu otázek. Děkuji mnohokrát. Děkuji a teď dorazil pan Víland. Vítejte a já navrhuji, abychom mu tedy rovnou dali slovo. Prosím, maximálně 8 minut. Um Děkuji mnohokrát. Omlouvám se, dopravní situace mě bohužel znemožnila přijít včas. Já možná to zvládnu za eh, méně než 8 minut. Já se chci ohlednout zpět a vyloženě říci, že politika parlamentu je eh, sázet na vlastnictví a nikoliv na, pro, na nájmy. Eh, a myslím si, že bychom se takové politiky měli držet. Za druhé, máme tady eh, s dost v, v parlamentu spochybňovanou internalizaci řidičů i když e, to se nakonec setkalo s úspěchem, myslím si, a teď to konzolidujeme. A za třetí ještě, co se týče minulosti, také byl velice sporný bod a to byl mobiliář, nábytek. A myslím si, že i teď tady můžeme vidět začátek úspěchu, třeba že tady ještě existuje nějaký neklid nebo něco, Eh, nehotového, protože to souvisí s tím, že se něco plánovalo a celé pláno, že to bylo plánováno pro renovaci, kde jsme vycházeli z toho, že už nebudeme mít žádné britské kolegy. A tato rámcová podmínka je stále ještě otevřena a proto a zůstává stále otevřenější. Ne, eh, ale já se budu držet zpátky nějakých komentářů. Eh, ta pilotní křídla, která jsme měli u kolegů kvestorů a v předsednictví. I tady jsme se vydali novými cestami, po kterých bychom měli pokračovat i do budoucna. A když se podívám do budoucnosti, tak bych rád řekl, že největším staveništěm a největší výzvou, eh, před kterou budeme stát v našem parlamentu, je téma PHS a vycházím z toho, že pan generální tajemník už o tom hovořil. My jsme to snížili tedy na dvě varianty a Rád bych pozval každého z kolegů z výboru pro rozpočet, pakliže ještě nejsou informováni, protože tady máme také hodně nových kolegů, abyste se obrátili na paní Lines z Generálního ředitelství pro stavby a tam se můžete informovat, jak vypadají rizika, která máme s budovou PHS. Tam to můžete dostat všechno vysvětleno a to rozhodně by se nemělo projednávat na veřejně přístupné schůzi. E, já osobně nebudu souhlasit v předsednictvu s žádným řešením, pakliže se nevyřeší otázka bezpečnosti, kterou tady ještě máme. A tu je třeba samozřejmě vyřešit. Zatím to vyřešeno není. Tady už zaznělo to heslo Experience Europe, zažijte Evropu. Já bych rád šel ještě dále. Myslím si, že bychom měli směřovat k novému modu Vivendi s komisí. Už jsem hovořil s panem komisařem Ettingerovem, měli jsme docela dobrý začátek a potom s panem dezignovaným komisařem Hánem bychom měli jít ještě dál. Máme tady určité problémy. Máme tady Dublin, kde z nejrůznějších důvodů eh, skutečně se nenakládalo se zdroji tak, jak bychom si to přáli a myslím si, že co se týče užívání ploch, eh, rozhodování kup nebo na, koupě nebo nájem a co se týče spolupráce komise, mm, Tady musíme zvolit nový základ. A rád bych řekl, že v obtížných trzích, teď řeknu například Řím, Dublin, které, což jsou z různých důvodů trhy, kde tedy nájemce už říká, našel jsem jiného partnera, než my s našimi komplikovanými strukturami tam vůbec přijdeme a rozhoupeme se. Takže tady by bylo nutno zvolit možná také změnu paradigmatu a už mnohem dříve, když je třeba rozhodnout se o budovách, abychom se dostali prostě dříve do toho postupu. A ještě tři hesla velice krátce. Na předsednictvu jsem jasně řekl, že to, co jsme udělali s nábytkem, s těmi pilotními křídly, to bych rád, jak si rozšířím, ale budeme potřebovat takovou laboratoř, kde eh, prostě bychom proskoumali všechny bezpečnostní struktury, eh, vyzkouš, kde by se vyzkoušely nějaké nové možnosti průběhu v kancelářích. Myslím si, že potřebujeme prostě takovou laboratoř, kde by se měly zkoušet nové inovace a, a kde je můžeme také jak si potom odmítnout podle toho, jak to dopadne a e, potom můžeme nabídnout výboru pro rozpočet, aby se podíval na možná řešení. Já bych rád řekl, že s novými, já jsem to pokřtil jako akvárium. Máme tady akvária, která jsou jako plně prosklené místnosti, že bychom se měli odvážit vstupu do nové struktury, abychom šli také na online booking, abychom se zdroji, které máme, nakládali daleko úsporněji a aby i poslanci se mohli účastnit rezervace těchto prostor online. Ještě dále bych šel. Já bych chtěl vytvořit takový půl zdrojů, kde každý, kdo tam zadá svou kapacitu, by taky měl určité výhody rezervování. A e, ten, kdo bude sedět na svých kapacitách, tak si bude muset vystačit se svými kapacitami. Myslím si, že tady je řada možných synergií, které bychom mohli využít. A poslední heslo, Eh, eh, možná, teď mi někdo říká, že bych měla říci ještě o polovinu věty víc. Eh, musíme eh, dělat rozpočtování pro výbory. Máme tady prostředky pro výbory, které se používají pro nejrůznější prostě věci od kafe až k platbou cest za dele, placení cest za delegace a používají se dost různým způsobem a já si myslím, že můžeme daleko úsporněji nakládat s našimi zdroji a dát výborům větší flexibilitu, když se podívám třeba, jak se třeba odříkají sály, co se týče pro využívání i tlumočnických kapacit, eh, to všechno má význam, proto si myslím, že by výbory měly dostat větší flexibilitu a když jeden řekne, já chci méně kávy, ale chci o jednu delegaci navíc, o jednu cestu navíc, nebo nechci, chci o jednu cestu míň, ale chci mít víc studijních dnů, tak abychom prostě dali výborům víc možností, aby úsporně a flexibilně nakládali s našimi zdroji, zejména co se týče využívání místností v pondělí odpoledne Eh, ve čtvrtek dopoledne, ve čtvrtek odpoledne. Eh, sedíme tady na neuvěřitelným velkém množství metrů čtverečních a využívají se eh, maximálně jenom v úterý odpoledne a ve středu ráno. Mohli bychom tyto místnosti za rituální Eh, pardon, ve virtuálním světě eh, dávat výborům prostě za lepší cenu k dispozici a tím bychom mohli také eh, zahájit jaksi lepší práci, která by se vyplatila i pro výbory. Děkuji, paní Holmajerová. Mám. Děkuji mnohokrát. Nejprve velice podporuji paní kolegyni Kellerovou, jakož i pana místopředsedu, že pro PHS musíme nalézt řešení nezávisle na tom, zda eh, to bude tedy demoluce a znové postavení nebo rekonstrukce, eh, že já jsem četla to, eh, co se týká bezpečnosti a nečte se to dobře. Takže bych tady skutečně doporučovala, abychom nalezli řešení, eh, ale já nevím, jestli ještě vůbec to klapne, dobře to udělat, i kdyby to dopadlo na, kdyby rozhodnutí padlo k renovaci. A teď Dům Evropy, House of Europe, tady moc, moc prosím, dbejte na to, i v Berlíně a jinde jsme na to dbali, aby to byly skutečně, aby to byla místa, do kterých se lidé dostanou, protože některá stanoviště, eh, ta novější už jsou eh, lepší, jako co se týče koncipování, ale některé členské státy by se Eh, možná nás by nás chtěli zapotit na místa, kde by, nás ne, kde by nás nemělo být tak vidět, ale já si myslím, že lidé by měli dostat příležitost poznat Evropský parlament a proto by eh, to mělo být také v nějaké budově, kam se lidé rádi budou podívat a především s těmi novými modely to vypadá daleko lépe než ty takové strnulé minulé modely. Ve Francii také došlo k určitého pohybu a k určitému pohybu a možná, že půjdeme Pardon, návrh byl, že půjdeme někam jinam, kde by to možná stálo méně, ale je to takový jako kout, kam se zase nikdo hned tak nedostane. Hmm. Mezitím to v Paříži jaksi není levnější, naopak všechno ještě dražší, ale mě by těšilo, kdybychom i pro Paříž mohli najít nějaké řešení. Domnívám se, že model s nábytkem se dobře podařil, že máme možnost na leasing vzít nábytek a nikoli ho masově nakupovat. A když máme 700 poslanců, tak tady je možná také, eh, tady je možné různé používání nábytku. A myslím si, že tento model se optimálně podařil. Teď ty prosklené krabice, to se taky docela povedlo. A co není tak úplně jednoduché, je eh, abychom se rychle dostali v těch malých strukturách dál, ale o tom musíme ještě diskutovat, protože tady se většinou strašně dlouhodobě, strašně komplikovaně o tom diskutuje. A e, například multifunkční tiskárna, to už vlastně ne, patří eh, k budovám, ale to stojí skoro stejně jako normální tiskárna. A tady bych měla prozbu, abychom skutečně měli moderní vybavení a ne, aby, že když jeden dostane multifunkční tiskárnu, tak můžeš mít jenom tedy jednou. No, já musím říct, že i doma mám vyloženě multifunkční tiskárnu, protože to znamená, že nemusíš tisknout něco, aby si běžel potom ke skeneru, ale multifunkční tiskárna znamená, že můžeš používat systém pro všechno. A teď slyším z mnoha kanceláří, že Prostě eh, byl tedy, eh, bylo povoleno jeden, multi, jedna multifunkční tiskárna na kancelář, ale já tedy mohu doporučit protože jsou poměrně výhodné, nestojí ani víc, ani mí než ty jiné tiskárny. Já to tady dávám jenom jako podnět, já neočekávám žádné stanovisko, ale já bych prostě navrhla, abychom sledovali moderní techniku a využívali ji k tomu, abychom naše kanceláře vybavili co nejlépe. Normální tiskárna bez multifunkcí je dneska jak se už mimo mísu. Už to prostě není normální, abych to řekla normálně. S tím, to už bychom přesně s tím už bychom doma vůbec nepracovali, že? Proto bych ráda požádala aby, eh, abychom tady se pohli, ale že skutečně, ale došlo tady k modernímu vybavení kanceláří taky, ale já se cítím i barevně tak jako osvěžená, protože v těch budovách, v těch kancelářích už není všechno jenom šedé, ožilo to barvami a to je pokrok vůči minulosti. A kdyby se ještě na high-techu trochu popracovalo, i když vím, že to není vždycky zcela snadné, moc by mě to potěšilo. Vím, že v takovém velké budově to není snadné, ale že je třeba pracovat v cyklech. Děkuji. Dankeschön. Eh, Mr. Us- Děkuji, pan Ušakov, prosím. Ano, děkuji, pane předsedo, pane generální tajemníku. Já jsem nový poslanec a možná i proto více otázek. Nejdříve ty um, chytré budovy, když se dívám na odhady, tak eh, tam srovnáváme 100 eh, milionů to, že tu budovu obdovíme, anebo nová rekonstrukce 500. Takže tam buď je jedna částka příliš přemrštěná, anebo ta druhá je podhodnocená. Abychom to mohli posoudit, tak bychom potřebovali více podrobností. Nyní, když se podíváme na koncept chytré budovy, tam bych rád more, více informací o tunelech, které mají propojit Evropský parlament s komisí, abychom dokázali pochopit, čeho se ty útraty budou týkat a kdy se to bude e, u propojení e, budovy spák tedy. A pak bych rád více informací týkajících se bezpečnosti. Tady bych řekl, že se buď můžeme cítit bezpečně, nebo to bezpečné není a v tom případě se musí jednat. Pokud je vše bezpečné, možná to je omezeno určitou lhůtou, ale přece jen neexistuje něco jako polobezpečí. Možná se to netýká jenom mě, ale všech, kteří zde pracují. A dále bych měl takový návrh, aby kolegové z výboru eh, pro rozpočet by se mohli vydat na takovou exkurzi, abychom se dokázali jak vzdělat, tak si osvěžit pohled na věc, seznámit se, vši, se vším prakticky a možná bychom i profesionálněji dokázali rozhodnout. Děkuji, pan Andrejsen. Děkuji. Já mám pouze krátkou připomínku. Já se stále ještě snažím se něčemu naučit a poslouchám jak se vyjadřují kolegové, nechci se vyjadřet ke všemu, vyjadřovat ke všemu, protože se v těch tématech až tak neorientuji. Ale mám otázku týkající se energetické účinnosti. Tady je velká výzva spojená s náklady na energii. A když tedy hovoříme o klimatu a snažíme se vše vnímat komplexně, tak se domnívám, že bychom i my, co by parlament, měli udělat vše, co je v našich silách, i z pohledu toho, jak koncipujeme své budovy. Ano, děkuji, říká předseda mnoho konkrétních, velice konkrétních otázek i témat. Navrhuji, abychom zde vyslechli odpovědi všech zúčastněných a pokud dovolíte, tak budeme pokračovat ve stejném pořadí, v jakém proběhl první kolo, pan Vele jako první. Ano, děkuji, pane předsedo. Na úvod snad k otázkám paní Keller. Totiž budova SPÁK. Tam vždykoliv se muselo rozhodovat v tom posledním legislativním období, tak jsme vždy informovali i uh, výbor pro rozpočet. Tak toto bude i pokračovat, tak aby zcela průběžně, jak zpravodajka, ale vlastně celý výbor, měli plný přehled o tom, co se děje, jak se situace vyvíjí a aby ten informační tok byl nepřetržitý. Otázka týkající se budovy Adenauer. Tam nám před mnohými lety bylo dáno povolení a schválen váš výbor ve výši 439 milionů eur. Tam se jedná o počet zaměstnanců přes 300. To je počet, který v Lucemburku v současné době pracuje. Předsednictvo se zabývalo tímto projektem a to bylo bezprostředně před konce minulého legislativního období a u této částky stále ještě jsme 4,5 milionu pod, 12,4 milionů pod tímto Prahem. Tedy když hovoříme o nákladech na financování, tak stále ještě jsme 32,9 milionů pod tím stropem, zejména proto, že se náklady na financování zlevnily ve srovnání s našimi propočty, protože jsme toho splatili hodně rychleji a rovněž i naše finanční situace je lepší, než se tehdy čekalo, což znamená, že se vše děje v souladu s plánem. Ale máme určité zdržení, zejména v té první řadě nabídek, tam jsme výrazně nad našimi prognózami, asi o 30%. A to znamenalo, že se předsednictvo rozhodlo vypsat novou soutěž, totiž nepřijmout žádnou z těch nabídek. Trochu změnit ty parametry a to znamená, že ty nabídky které došly, byly o mnoho výhodnější, ale vázalo se to s určitým časovým eh, skluzem Nyní v principu můžeme říci, že volíme mezi třemi variantami. Vyšší ceny, horší kvalita, případně delší trvání. My jsme se rozhodli jak proti vyšším cenám, tak i proti horší kvalitě, ale doplácíme na to delším trváním ve srovnání s původními předpoklady u Štrasburku. Tam máme celou řadu záležitostí, kterým jsme se už předchozím volebním období zabývali. Totiž budova převzatá od Rady Evropy mm, byla obnovena, už jsme ji převzali a nyní jsme dosáhli toho, že každý poslanec má vlastní kancelář plus něco. Pak i tam jsme do toho zabudovali takovéto mini parlamentárium, tedy Experience Europe. 2 miliony eur jsme spolufinancovali na um, Eh, Memorial Inčemek, to je ten projekt, kde se to týká Evropy a udělali jsme mnohé v oblasti bezpečnosti. Co je ještě nedokončeno, to je investice do vchodu LOV a tam má vzniknout dodatečná budova. Náklady se pohybují kolem 2 milionů eur. S tím se počítá, máme už stavební povolení, ještě to musí být realizováno. A rovněž i kantýna v budově VIK potřebuje důkladnou renovaci. Samozřejmě tedy i ve Štrasburku budou projekty probíhat dále. Snažíme se zacházet s Bruselem i se Štrasburkem jako rov, s rovnými. Nesoustředovat se pouze na jedno místo, brát v potaz i to, co potřebuje místo druhé. Ve Štrasburku v současné době vládne určitá výjimečná situace, protože uh, má eh, vystoupit Spojené království z EU, takže tam se původně počítalo ze 70, 51 a teď už jich bude pouze 705, což znamená, že máme dodatečné prostory k dispozici, pokud tedy skutečně dojde k Brexitu. Sice nám přibyde pár dodatečných eh, poslanců, ale přece jen už to nebude 751, bude to pouhých 705, takže máme určitou rezervu i v oblasti těch kancelářských prostor a tam můžeme například nyní dát k dispozici tyto prostory i zástupcům ze strany členských států, kteří tam pravidelně dojíždějí. Jinak dostáváme i průběžné informace, u těch eh, Experience Europe, sedm už máme, sedm by mělo vzniknout, tak aby vše bylo dotaženo do konce. Paní Holmajer má pravdu v tom, že úspěch u Experience Europe vzniká teprve až když je dost těch návštěvníků, když už máme ty počty to se daří. V Helsinkách v posledních sedmi měsících 100 tisíc návštěvníků. Proč? Protože se to nachází v Nové národní knihovně, což znamená, že i ta totiž se těší velké popularitě a zájmu. V Berlínu 150 tisíc návštěvníků, to nejsou zanedbatá čísla. A proč? Protože v Berlíně je to nedaleko Braniborské brány, což v podstatě znamená takový pozitivní vzor pro ostatní hlavní města, kde skutečně víme, jakým způsobem můžeme multifunkčním způsobem koncipovat tento zážitek eh, předsednictvo říkalo, snažíme se postupovat jednotně, co se týče vybavení, ale samozřejmě i varianty by měly být možné. Pak tady pan Kosta se ptal, eh, proč je takový rozdíl v cenách mezi renovací a nové výstavbě. Totiž předsednictvo má odhady. 380 eh, je odhad pro um, Eh, obnovu a pak celková úplná 100% renovace vše, co se obnoví 350 milionů. Tam ten cenový rozdíl není až tak velký. A část té architektonické soutěže spočívá v tom, získat spolehlivá čísla pro financování, tak aby každý projekt netvrdil pouze nepředkládal pouze způsob provedení, ale rovněž co by mělo kolik stát, což je pro nás významné a rozhodující, abychom mohli mm, zasvěceně reagovat. Ale je tam cenový rozdíl spíše pouze 10 až 15% fundamentální renovace je v podstatě téměř nová výstavba, jenom struktura budovy zůstává tatáž. Pak propojení s komisí. S tunelem se nepočítá. Avšak počítá se s mostem, která bude pro dispozici pro pěší, případně pro cyklisty mezi radou a komisí. A tady máme dohodu s regiony a rovněž i s železnicí, která počítá s tím, že náš podíl na projektu bude i ta studie proveditelnosti, což znamená, eh, generální ředitelství INLO se už zabývá studií technické povahy, jak by to mohlo vše být provedeno což je nezanedbatelný eh, příspěvek a pak by to provedla v Belgie. Nám záleží na tom, abychom měli pro pěší um, pěší přístup přímo k té pěší zóně mezi radou a komisí. A šlo by o eh, propojení, ale zároveň i určité zcela samostatné pojmy, ale zároveň by to propojení znamenalo i propojení snadné pro pěší. Pak velice důležitá otázka týkající se energii. E, totiž, že kdykoliv něco nového vzniká, tak chceme tu nejvyšší certifikaci. A to už se týká i e, budovy Martens, ale týká se to už i budovy Adenauer. Mimochodem za Martense jsme obdrželi i příslušnou cenu. Chceme vše mít na té nejvyšší energetické úrovni z pohledu životního prostředí. Na to pohlížíme i z pohledu nemovitostních stavů. Energie sehrává důležitou úlohu i v jiné oblasti, totiž předsednictvo se rozhodlo odstupňovaně do roku 2024 mít v Evropském parlamentu pouze elektrická kola Vše ostatní postupně zaniká. Měli jsme i koncept z hybridy, ale v současné době máme strategii pro životní prostředí a v tom smyslu jsme rozhodli takto eh, velice vnímavě. A při těch soutěžích eh, máme to takzvané green public procurement, tedy ty zelené veřejné zakázky podporujeme a to je u nás velice důsledná věc. Předseda, děkuji. Chtěl by se někdo ještě dodatečně vyjádřit? Já bych pouze rád předeslat, že v 18 hodin skutečně musíme končit, protože nám končí tlumočení. Pane Výlande? Ähm, Velmi stručně. Na tu otázku týkající se nákladů pana Usakova. Generální tajemník už o tom hovořil, tam je ta marže podstatně uší, nižší, ale jsou tam také věci, o nich se musíme skutečně vážně bavit a já tedy se administrativou ještě si nejsem stoprocentně zajedno. Například Atrium, ten koloběh návštěv eh, v Atriu Eh, pro návštěvníky. Já osobně si nekáže představit, že ty návštěvnické skupiny půjdou do Atria, eh, budou prověřeni a potom zase, když budou chtít jít do plenárky, tak budou muset odejít a zase projít dalšou, další kontrolou. Eh, já bych rád, abychom u Atria vytvářeli taková rozhraní, mm, abychom prostě pověřili architekty, aby si dělali, udělali, aby popřemýšleli, jak bychom mohli z Atria dostat návštěvníky do plenárního sálu, aniž by museli být dvakrát čekováni, buď podzemně nebo nadzemně, A potom nad rámec horizontu, jak si eh, když bychom šli eh, do budovy, my v, v Bruselu vydáváme 2 miliony jídel. Mně by připadalo za daleko elegantnější, kdyby v PHS také byla kuchyně, která by fungovala a až bude eh, prostě zprovozněna, eh, tak bychom mohli prostě zase to ASP jít, ale pro mě je naprosto nepřijatelná myšlenka, že bychom měli renovovat kuchyni, která by měla zůstat v té době v provozu, eh, tedy kantýnu, promiňte, ne kuchyni. A myslím si, eh, je tady nabídka administrativy, můžete se na administrativu obrátit, máme skutečně ohromující čísla. U výtahů je ještě rezerva účinnosti. Tady jsme ve stálem jednání s výrobci, jak to lze zoptimalizovat eh, v oblasti inteligentní čištění teď také pracujeme, protože musíme Mm, se podívat na naše místnosti, protože jestli je třeba je všechny třeba čistě, když jste ve Štrasborku, tak eh, mm, se přece nemusí uklízet vaše kancelář tady v Bruselu, když jste ve Štrasborku. A tady existují takové moderní technologie mm, eh, na úklid a to bychom měli využít prostřednictvím ID Lepu, protože takové budovy jako třeba v Katu, eh, kde se plánovala nějaká technologie, která když byla nasazena, tak už dávno vyšla z módy. A potom se museli jaksi výjímat ekologické techniky, protože už nebyly dostatečně jaksi aktualizované mm, Potom um, ty multifunkční tiskárny, paní Holmajerová, dříve byly u Inlo. Tam prostě byl jeden počítač v místnosti a dneska už je to všechno propojené pro sítění a stojí to v iTechu. Ale to lze vyzkoušet také. No a tím jsem zareagoval vlastně na všechno. thank you. Share very, very briefly. Děkuji, tak ještě já stručně zareaguji na renovaci budovy Paul Henry Spark. Je pravda, že ty informace, které jsou v té obecné zprávě, to byly informace, které popisují stávající situaci, není to ještě to včasné varování, ale jakmile budeme mít dostatečné informace, tak se k vám s tou informací vrátíme, protože ty, ta povinnost podávat informaci předem nebo za včasu tak ta nám dává tuto povinnost a pak budeme moci podrobně o tom diskutovat. Pak eh, jste už vlastně zde pohovořili kolegové o renovaci ve Štrasburku. Já bych vám chtěla ještě také připomenout, že tam eh, ještě došlo k eh, novému, ke stavbě nového akreditačního střediska a zlepšení zabezpečení vchodu a už jste zasněla celá řada dalších věcí. Já bych jenom ještě chtěla souhlasit s tím, že bychom třeba mohli opravdu uspořádat takovou um, prohlídku um, prostor Evropského parlamentu pro poslance, abyste se dozvěděli podrobnější informace. Já si myslím, že to je dobrý návrh, že by to bylo užitečné. Děkuji. Já bych chtěl poděkovat panu Vílandovi, panu Pererovi a panu Velemu, našim třem hostům. Eh, myslím si, že zejména co se týče budovy Paul Andres Park, tady určitě potřebujeme více informací a více konkrétnějších údajů. A také teď si myslím, že mluvím za všechny, když řeknu, že zcela určitě nás uh, bude zajímat, eh, jak to tam bude, jak, to, jak se to bude plánovat, jak to bude všechno vypadat. Děkuji a přeji vám hezký večer.